Bonjour. Nous allons ouvrir notre réunion. Je vous remercie. Dobrý den. Zahájíme zasedání. Já vám děkuji za to, že se v tichosti posadíte. Dnes dopoledne máme to potěšení přivítat mezi sebou paní Ilianu Ivanovou, která je členkou Evropského účetního dvora od roku 2016 jste děkankou Senátu 2, což je Senát pověřený kontrolou strukturálních výdajů, výdajů na dopravu a energetiku. Účetní dvůr je důležitým orgánem pro náš výbor pro regionální rozvoj a Zprávy účetního dvora jsou vždycky velmi osvětlující a pokrývají dimenze, které my zde v našem výboru pokrýt nemůžeme. Po zveřejnění vaší zprávy za rozpočtové období 2018 jsem s vámi chtěl uspořádat eh, velmi brzy, velmi rychle výměnu názorů s vámi, abyste mohla představit členům našeho výboru práci vaší instituce a také hlavní závěry a doporučení. Říkal jsem si, že bude také zajímavé vyslechnout si váš názor na nedávné ostatní zprávy účetního dvora, které souvisí s implementací a výkonem a výsledky politiky soudržnosti. Pokud jde o chybovost při řízení politiky soudržnosti, došlo k velkému zlepšení. Opravdu k velkému zlepšení, i když je třeba implementovat ještě řadu věcí, abychom dospěli k situaci, která bude dokonalá. To vše samozřejmě s tím, že budeme mít na paměti nutné zjednodušení fondů pro příjemce, protože je to rovnováha, která se opravdu těžko dosažuje, dosahuje v logice sdíleného řízení. Vím, že pro vás bude komplikované představit nám v krátkosti všechno, co děláte a veškerá doporučení, protože máte k dispozici poměrně krátký čas, ale tato debata je jen první z celé řady zasedání, které budeme společně mít v průběhu celého tohoto volebního období. A já chci rozhodně ještě více posílit spolupráci mezi účetním dvorem a naším výborem REGI. A chci také zdůraznit, jak skvělou spolupráci máme mezi personálem našeho výboru a také vašimi službami. Ve vaší zprávě upozorňujete, že chybovost se snížila, nebo tedy vzrostla ze 3% na 5 mezi roky 2007 a 2018. Před rokem 2015 byla dokonce kolem 10 Takže vaše analýza bude pro nás, pro naše členy, velmi cenná. Chci také říci, že společně chceme zatočit s určitými předsudky, které existují ohledně politiky soudržnosti. A myslím si, že když budeme usilovat eh, o splnění spravedlivých cílů, tak se nám podaří, jak včera říkal náš kolega Novakov, tak se nám podaří odstranit eh, fake news a ještě více posílit politiku soudržnosti. Paní Ivanová, máte slovo na 20 minut a potom dostanou slovo poslanci a bude probíhat rozprava. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je vždycky potěšením navštívit výbor Regi, abychom pohovořili o práci našeho účetního dvora. Jsem opravdu velmi vděčná všem členům za to, toto pozvání. V prvé řadě se musím omluvit těm, kteří byli poslanci i v předchozím funkčním období, protože některé věci jistě budete znát. Každopádně se maximálně vynasnažím ve, v těch 20 minutách postihnout tu ohromnou práci, která se týká zákonnosti, dodržování e, řádnosti výdajů, dodržování a prosazování dodržování všech předpisů. Dovolte mi v prvé řadě říci pár slov k tomu, jak je naše práce uspořádána. Jak víte, účetní dvůr má eh, pět senátů, každý z nich má pět eh, členů. Tyto senáty jsou specializované na jednotlivé typy výdajů. Jak již jste, pane předsedo, sám poznamenal, tak eh, oblast eh, regionálního rozvoje je součástí gestce senátu, specializovaného senátu, s tím, že jeden senát se zabývá oblastí zemědělství, další senát další oblasti. Jak vidíte, tak my postihujeme tři z pěti oblasti a v dalších oblastech se také objevují e, zásadní výdaje. Já jsem zmínila dva typy auditu. Jednak je zde audit compliance, dodržování, kontrola dodržování, zda evropské výdaje odpovídají Eh, řádnému vynakládání nákladů, eh, kde řešíme, zda byly náklady přiměřené, zda byly účelné a zda opravdu došlo díky něm ke zlepšení života evropských občanů. Potom jsou zde neauditní produkty, to jsou stanoviska, návrhy legislativy, přeskumy. To znamená, zde nevynášíme žádný výrok, ale jsou to produkty, kterým se budu věnovat v průběhu své prezentace později. Nejprve tedy k auditu compliance. Pane předsedo, jak říkáte, máme zde výroční zprávu, každoročně jsou výsledky naší práce předmětem této výroční zprávy, tohoto výročního materiálu. Máme zde výsledky za rok 2018, byly zveřejněny nedávno, minulý měsíc. Náš senát se věnuje kapitole číslo 6, což je zákonnost a řádnost nákladů v oblasti soudržnosti. Jeden člen, Tony Murphy, irský kolega, se věnuje konkrétně tomuto tématu a ten bude prezentovat závěry na výboru KON příští týden. Já musím v tuto chvíli říct, že detailnější prezentace bude předmětem vystoupení příští týden, ale už na této průsvědce samotné vidíte, že chybovost, to znamená výdaje, které neodpovídaly pravidlům, představovaly v roce 2018 5 To je více než celková chybovost rozpočtu EU a je to více než jak tomu bylo v předchozích letech. Hlavní důvod, proč došlo k tomuto vývoji, spočívá v tom, že příjemci často nárokují nespůsobilé výdaje k nespůsobilým projektům a my se domníváme, že jedna věc, která by mohla chybovost napravit, a snížit administrativní zátěž je zjednodušení pravidel. Já bych v tuto chvíli ráda uvedla, že my v Senátu 2 provádíme pilotní projekt nového přístupu k auditu compliance. Říkáme tomu audit attestation a snažíme se přenést více činnosti v oblasti zajištění pra, eh, dodržování pravidel na jiné orgány, nikoli na komise samotnou. Je to velmi technicky zpracováno, je to předmětem kapitoly 6, jen jako obecný orientační přehled nabízím tuto mapu. Tato mapa je součástí výroční zprávy. Já jsem ji chtěla zde ukázat, proto abyste si představili, jak naše práce vypadá. Mapy zde vidíte dvě. Jsou to totiž dvě výdajová období od roku 2007 do roku 2014 a od roku 2014 do roku 2020. Máme zde 220 transakcí, které jsme podrobili přeskumu. Jsou to transakce z různých členských států. Je třeba zajistit kvalitu eh, ze strany jednotlivých dalších hráčů. A my jsme postihli celý řetězec až po samotné příjemce. Jen upozorním, náš audit má nabízet závěr z hlediska EU rozpočtu jako celku. Zde tedy nenajdete samostatně řešenou chybovost, dílčí chybovost. To je velice zajímavé téma. Často tahle otázka zaznívá, ale my nejsme schopni se jednotlivým dílčím chybovostem takto věnovat. Musíme odvést mnohem více práce, aby se toto podařilo učinit. A v tuto chvíli mi dovolte přejít k výkonnostní části auditu. Zde můžeme příslušné téma volit sami, tam si myslíme, tam postupujeme podle toho, kde se domníváme, že naše práce bude nejúčelnější. a zde mám dvě uh, zvláštní zprávy, které jsme v posledních dvou letech zpracovali. Jak vidíte, postihli jsme různá témata od partnerství eh, soukromého veřejného sektoru přes širokopásmové technologie až po dopravu, vysokorychlostní železnice, mm, větrnou a sluneční energii, práva cestujících a tak dále. Já osobně se věnuji městské mobilitě, to je zpráva, která bude zveřejněna v příštím roce. A hodně evropských peněz se vynakládá právě na tyto oblasti a nakonec je na městech samotných, jak ty prostředky využijí. Dochází zde ke sdílenému řízení, samozřejmě to je mnohem náročnější, než jak tomu je v horizontálních programech a to zvláště platí z hlediska výkonnostních ukazatelů. Pak jsou zde další výzvy. Eh, cíl na 13 měsíců, co to znamená? Je zde snaha o zajištění dodržení předpisů, pak je zde podle finančního nařízení stanovena délka naší zprávy a podle eh, tohoto předpisu my máme maximálně 13 měsíců, což je, pane předsedo, rozhodně výzva, zvláště pro senát, jako je ten náš, protože sdílené řízení je náročnější a jak říkám, většina našich auditů se odehrává v členských státech. My samozřejmě se můžeme rozhodnout nepostupovat, takže se vypravíme přímo do členských států, ale naše zpráva by potom byla mnohem méně zajímavá a byla by mnohem méně rozsáhlá. Samozřejmě však tyto návštěvy zaberou hodně času, jsou náročné. My se však maximálně snažíme o splnění tohoto cíle. Nebo ta lhůty. Jak jsem říkala, ne všechny naše výstupy jsou auditními produkty. Vypracováváme i stanoviska, přeskumy, eh, materiály. Nenutně vždy na vyžádání existuje zde mechanismus, jak se tyto materiály zadávají. Mohou, může to být na dožádání. Příkladem toho je dožádání z loňského roku. Bylo to stanovisko k nařízení o společných ustanoveních. Je to v tuto chvíli již celkem zastaralá záležitost, nicméně byli jsme o to požádáni. Byla to součást i nakonec i našich doporučení. Já k tomu řeknu ještě za pár minut víc. A v posledních několika letech jsme rovněž také začali vypracovávat eh, další výstupy s různým záběrem, bez výruku. Eh, říkáme tomu přeskumné materiály, jak říkám, nejsou to auditní zprávy, ať už se tedy nadefinujeme auditní zprávu jakkoliv. V tomto případě se jedná o materiál, který neobsahuje výrok, či doporučení, či závěr. Je to spíše informace o aktuálním tématu, která je zpracována tak, aby byla maximálně přístupná a my se snažíme to vždy dobře načasovat. Snažíme se po, na pomoci těm, kteří mají na starosti určitou oblast a mají v ní činit nějaké rozhodnutí, abychom jim poskytli takovýto materiál. Příkladem dalším z letošního roku je oblast eh, politiky soudržnosti, jak se tyto platby v rámci alokací přidělují členským státům. Ehm, máme zde eh, takovou pohotovou studii, kterou jsme vypracovali v, letošním roce, kdy jsme řešili záběr, implementace, soudržnosti a snažili jsme se soustředit na oblast výkonnosti. Výkonnost v oblasti soudržnosti, takže k tomu bych řekla za chviličku ještě pár slov. A pokud jde o to stanovisko, o kterém jsem se vyjadřovala, že je poněkud zastaralé, tak zde bych řekla, že se tam objevuje celkem rozsáhlý záběr různých typů předpisů, různých pravidel, které se týkají strukturálních investičních fondů. Stanovisko jako takové bylo také rozsáhlé, technické, dlouhé, ovšem bylo zajímavé pro ty, kterých se tato oblast týkala. A my jsme zde uzavřeli několik hlavních eh, dílčích částí stanoviska. Mm, v prvé řadě jsme se věnovali zjednodušení, jak už jsem říkala předtím, pochopitelně zjednodušení je vždy dobrý krok. Zjednodušení pravidel však může představovat i riziko, a to jak z hlediska uh, řádného finančního řízení, tak i z hlediska dodržování všech předpisů musíme dosáhnout určité vyváženosti. Je třeba zachovat náležitou úroveň kontroly a zároveň dosáhnout zjednodušení. A pak je zde flexibilita sedmiletého rozpočtu. I to je velice důležité. Komise navrhuje dvoufázové programování po sedmi letech, kde bychom měli možnost zareagovat na nové podmínky a být dostatečně flexibilní. Některé procesy však musí být ještě vyjasněny a my jsme, co se týče administrativy, znepokojeni určitými oblastmi, určitými body. A velice důležité je sladit financování EU a priority EU. Na to, to téma jsme se vyjadřovali již několikrát. V této oblasti již byly podniknuty určité kroky v souvislosti s evropským semestrem a využívání e, financování EU. Zvláště tedy z hlediska absence mm, celoevropské strategie. Možná ta strategie bude v budoucnu vypracována, ale financování v té době již bude um, rozhodnuto a proto máme své obavy, pokud jde o absenci této strategie. Pak je zde otázka odpovědnosti. My se snažíme odpovědnost za realizaci přesouvat stále více na členské státy. To znamená, snažíme se oslabit roli komise. Jak vidíte, některá opatření možná by mohla vystavit Evropskou unii určitým rizikům. To je předmět stanoviska, o kterém jsem již říkala, že je tedy zajímavé, ovšem velice technické. Nyní bych se podívala na některé z těch přeskumných výstupů naší práce, o kterých jsem hovořila, a lokace financování členským státům od roku 2021 do roku 2027. Prosím, neděste se tohoto obrázku, já vás nechci zahltit, jen chci ukázat, že je to opravdu komplikované. Je to komplikovaný proces a cílem takového přeskumů je na pomoci jednotlivým subjektům, aby si uvědomili, jaký důvod stojí za jednotlivými kroky. Pochopitelně komise postupuje mnohem transparentněji ve srovnání s předchozími obdobími. Zveřejňují se veškeré návrhy v rámci CPR, máme k dispozici materiály, ale přesto je velmi těžké i pro nás, i pro mě, i pro zpravodaje samotného si udělat jasný přehled o celém procesu, pochopit, jak tento proces funguje takže ten přeskum není tak eh, dlouhý materiál jako stanovisko CPR, ale je to časově náročná záležitost a je rozhodně užitečná pro zákonodárce. Parlament bude schopen eh, provádět podloženější rozhodnutí. Pak zde vidíme hm, souhrn za jednotlivé členské státy, to není nic nového, převratného, je to spíše takový orientační přehled. Jsou zde některé nové prvky, máme zde zastropované hodnoty, limity ve srovnání s předchozími obdobími. Šest členských států dostalo stejné prostředky, pak jsou zde ty členské státy, u nich jsme zaznamenali značné. Rozdíly pak jsou zde změna klimatu, migrace, nové prvky, které se objevily až nově, ale jak říkám, závěrem je, že je to komplikované řešení, které může vyvolávat dojem, že to není až tak transparentní, ovšem je to rozhodně transparentnější než v předchozích obdobích. Druhý přeskum, který jsme zveřejnili, ten je nedávno zveřejněn. Zde se věnujeme tomu, do jaké míry politika soudržnosti odráží výkonnost a nejenom dodržování předpisů. My jsme se opírali hlavně o zvláštní zprávy, které jsme v posledním desetiletí zveřejnili. Bylo jich celkem 69. 69 zpráv za všechna témata od dopravy přes sociální politiku až po infrastrukturu. Těch zpráv byla celá řada a my jsme se snažili celou práci nastrukturovat tak, že jsme to rozdělili do pěti bloků. Strategické plánování je blok eh, číslo jedna až po vyhodnocování. Pak jsme identifikovali čtyři základní principy, které jsou podle našeho názoru zásadní, tak aby se Evropská unie skutečně orientovala na výkonnost. A 13 principů máme v rámci těch pěti fází a poslední se týká udržitelnosti, a je to takové, takový průřezový ukazatel. Z podstaty věci musí být. Zde vidíte, že používáme eh, pro lepší orientaci a lepší přehlednost, eh, co si jako semafor. Snažíme se srovnat období od roku 2007 do roku 2013 a období následující. Snažíme se to i pomocí ilustraci znázornit tak, aby to bylo dostatečně přehledné, to znamená pomocí barev, barev semaforu. Zde vidíte, že došlo k jasnému zlepšení mezi prvním a posledním obdobím. Většina červené zmizela. Hodně toho Eh, bylo vylepšeno do roku, v, v období do roku 2020. To je zjištění, které máme, mm, jak se uchopeno v souladu s naším stanoviskem k nařízení CPR. Mm, ten, to základní sdělení je jasné. Neboli to, co se zlepšilo a co bylo zaznamenáno v období 2014 až 2020, musíme přenést i do následujícího období. Jak říkám, máme 69 zvláštních zpráv a o ty se opíráme, když provádíme toto vyhodnocení. Já se zaměřím na dva principy, které jsou zde červeně v letech 2021 až 2027. Je důležité zachovat to, zlepšení, k němuž došlo, které jsme zaznamenali. Tohle jsou však velmi důležité prvky, hlavní principy. A ten první princip je potřeba strategické vize při řízení výdajů. Když jsem hovořila o stanovisku k nařízení CPE, tak my jsme eh, upozornili na absenci nástupnické strategie. A právě proto došlo k určitému skluzu zpět v případě tohoto principu, který je zde červeně. Zároveň jsme vzali v potaz to, že Evropská unie se nadále věnuje řadě dalších společně provázaných cílů Máme zde sedmileté, eh, víceleté období, potom priority komise, Junckerův plán, vnější závazky, jako jsou cíle udržitelného rozvoje a tak dále. To všechno vstupuje do hry. To znamená, že strategická vize, která by byla Eh, měřitelná a která by byla jaksi celistvá, zde chybí. Pak je zde eh, princip 9 a to je možnost přepracování v souladu se závěry. Legislativní rámec byl posílen tak, aby tyto změny bylo možné zdůvodnit v souvislosti s dosahováním cílů a v období 2021 až 2027 už jsem říkala, že komise navrhla povinný střednědobý přeskum v roce 2025. Není však zřejmé, jak se bude vyhodnocovat v rámci tohoto přeskumu výkon samotná. Členské státy budou moci některé prostředky případně bez souhlasu převést jenom nám s tím, že tyto změny nebudou zvažovány v souvislosti s odpovídajícími výsledky. A to je příklad, který je celkem typický. Členské státy mají snahu vynaložit tyto prostředky, ovšem vynakládání těchto prostředků musí vás k pozitivnímu účinku na občany. To je tedy přehled naší stávající práce. A nyní k zprávám, které se zpracovávají, které čekáme. Senát číslo 2 v následujících měsících a letech. Samozřejmě vidíte, že zde je výroční zpráva, to je něco, co provádíme každý rok. To je zvláštní činnost, když se věnujeme a budeme i v následujícím roce k výkonnostním zprávám vidíte, že zde máme dopravu, městskou mobilitu, kulturní investice, silnice um, spojující evropské regiony, dětská chudoba, digitalizace a uh, přeshraniční programy. To jsou velice zajímavá témata. Tolik tedy k, na rok 2020 a následující rok zde máme rovněž plán a celý seznam velice zajímavých témat, která budeme zpracovávat. Vidíte je na plátně. Já doufám, že jsem se vešla do vymezeného časového limitu a těším se na vaše dotazy. Merci infiniment. Děkuji, paní Ivanová, za tuto velmi bohatou prezentaci, jak pokud jde o zjištění, tak pokud jde o doporučení. Hned zahájíme diskuzi. Já zde také přivítám pana Eriku Van Breska, který je ředitelem na generálním ředitelství Regio a bude moci vystoupit za komisi. Nyní zahajuji diskuzi, nejdříve dám slovo naší kolegyně Konstanc Krell. Moc krát děkuji eh, za eh, tento úvod byl pro mě velice zajímavý. Nejlepší zpráva je, že politika eh, do soudržnosti má chybovost pouze 3%. Z toho mám velkou radost. Byl to dlouholetý boj za to, abychom tu míru chybovosti stlačili dolů a snížili ji. A já doufám, že eh, reforma eh, finančního nařízení v rámci postupu Omnibus přispěla eh, k tomuto faktu a doufám také, že návrhy, které prosazuje komise v členských zemích, měly patřičný účinek. Trochu mě překvapilo, co všechno účetní dvůr dělá protože mi nebylo úplně jasné, že přesně zkoumáte, jakou také děláme legislativu a že eh, komentujete, zda je legislativa užitečná nebo ne. Já bych řekla, že parlament eh, a my zpravodajové eh, z obecného nařízení společně s tímto výborem eh, jsme trošku upřesnili, jaké cíle jsou. Myslím si, že klimatická změna, inovace, boj proti chudobě, tedy celá problematika ESF, to si myslím, že je teď už v nařízení poměrně dostatečně napsáno takže teď je jenom potřeba přibrat na palubu členské státy. To je takový drobný problémek na okraj. E, myslím si také, že otázka přeskumu v polovině období e, midterm review je něco, na co bychom se měli podívat, abychom našli nějakou cestu průchodnou pro všechny strany. Myslím si, že flexibilita na jedné straně má dobrý důvod, má dobrý základ, na tom, s tom máte naprostou pravdu, ale na druhé straně eh, je také potřeba určitou plánovací jistotu, eh, pokud jde o projekty, které běží dlouhodoběji. Tady je potřeba najít eh, vyváženou rovnováhu. A já jsem trošku překvapená tím, že v oblasti současného programovacího období jste vyznačila performance žlutě. Já mám stále dojem, že výkonnost, tedy eh, ta rezerva eh, výkonnosti eh, je nejhorší, jaká kdy byla v politice soudržnosti, protože tam vlastně byla zcela neužitečná. Já bych tam tedy raději viděla červenou barvu a někdy v budoucnu možná žlutou, ale pracujeme na tom protože všichni máme zájem na tom, aby politika soudržnosti fungovala lépe pro regiony. A vy máte naprostou pravdu v tom, že rovnováha mezi zjednodušením, ale přitom udržením dat, která by byla měřitelná, a nějaká hodnota, kterou získáme za evropské peníze, že to musí zkrátka být vybalancována. Já si tedy myslím, že to, co jste nám přednesla, bylo velice užitečné a i v budoucnu bychom měli zůstat v kontaktu mezi vámi a naším výborem. Děkuji vám. Děkuji, Andrej Novakov. Děkuji, pane předsedo. Já vždycky rád poslouchám Ilianu Ivanovou tady v v našem výboru. Konstanc to vyjadřila diplomaticky, jako vždy, musím říct. Tedy nejpozitivněji, jak to šlo. Když jsem poslouchal, co nám prezentovala paní Ivanová, jsem si říkal, že parlament má dalšího spojence v boji za CPR a dosud jsem si to neuvědomoval a myslím si, že pokud eh, bychom přivedli paní Ivanovou na příští trialog, tak bychom dokončili vyjednávání o CPR ještě před Vánoci. Je velice dobře, že se tak hloubkově zabýváte eh, specificky politikou soudržnosti A ta práce, kterou odvádíte na příštím programovacím období, přichází v pravý čas. V prvním čtvrtletí roku 2020 se chystá e, vaše zpráva, což bude přesně v době, kdy bude vyjednávání přebírat chorvatské předsednictví. A včera jsme vedli podobný rozhovor s generální ředitelkou Eurostatu a dnes tedy s vámi právě o těchto problémech, o politice soudržnosti, o faktech a číslech. Protože spousta článků tak nějak ubíjí politiku soudržnosti. Mnoho kolegů není vůbec pro politiku soudržnosti, ale soudě podle toho, co jste říkala a co známe z terénu, myslím, že můžeme dokázat, že vedle matematiky a účetních bilancí neexistují čistí plátci a čistí příjemci politiky soudržnosti. Existují pouze čistí vítězové politiky soudržnosti. A ať už se nám jakkoliv eh, daří přesvědčovat kolegy v parlamentu nebo v radě, tak existuje lepší způsob, jak implementovat politiku soudržnosti místo, abychom ji zabili. Vy jste vložila hodně úsilí do zjednodušení a já musím říci, že to je poměrně ošemetná otázka. Já si pamatuju, když jsem tady v parlamentu byl druhý rok, tak jsem pracoval na usnesení o zjednodušení, potom začala skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení a jedním z výsledků bylo, že vzniklo, vznikla 350 stránková zpráva o tom, jak bychom měli všechno zjednodušit. A já se nejsem úplně jistý, jestli tohle příjemci na nejnižších úrovních chápou. Na jednom z posledních trialogů jsme debatovali velice intenzivně a i poměrně emocionálně o e, soudržnosti, o tom, jak zjednodušuje naši práci. Věnujete se tedy i této oblasti? Máte nějaké analýzy o tom, jak e-cohesion může mít dopad na zjednodušení? Zejména pokud jde o absorpci. Protože musím říci, že současná míra absorpce je zklamáním. Jenom 33%. Takže patrně e-cohesion je jedním ze způsobů, jak to zlepšit v příštím programovacím období. Děkuji, pan Pekarinen. Děkuji vám moc krát a děkuji paní Ivanová. Bylo to velice zajímavé a teď budu mluvit finsky. Pokud dovolíte, pane předsedo. Paní Ivanová, vaše zpráva je velice zajímavá. Já jsem ji četl. Já jsem si ji prošel a obsahuje mnoho užitečných informací pro naše účely, pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti. Ale já mám takové jedno přání. Já ho teď řeknu. Já teď mluvím eh, z perspektivy své minulosti a myslím si, že by bylo velice dobré, kdybychom eh, získali co nejkvalitnější data a informace o, polit, o dopadech politiky soudržnosti v minulosti. Některé členské státy získávají asi 20 euro na občana z politiky soudržnosti, na strukturální opatření. Zatímco jinde dostávají 360 euro na občana ročně. A bylo by velice dobré vědět, jaký je dopad politiky soudržnosti. Jaký je ten dopad v různých typech regionů, v různých regionech NAC, Teď hovořím o NAC 2 a NAC 3. Mám ale na mysli oblasti, kde eh, je míra podpory velice různorodá. Některé dostávají vysokou podporu, jiné nízkou. Jaký je tedy výsledek politiky soudržnosti? Eh, já si myslím, že by bylo velice dobré, eh, kdybychom měli takovýto časový průřezový snímek. Děkuji bardzo. Děkuji. Já jsem se chtěla také připojit k těmto slovům a poděkovat za velmi přesné a kvalitní údaje, které nám zde byly prezentovány, především v tak důležité oblasti, v tak důležitém programu, jako je politika soudržnosti. A ta spolupráce s výborem regie je velmi důležitá. A já chci také poděkovat panu předsedovi za to, že naplánoval naše dnešní setkání. Velmi důležité pro mě byly ty aspekty zjednodušení zásad kontroly i flexibilita, což je velmi důležité z hlediska toho minulého, současného a přicházejícího nebo nastupujícího období. To je velmi důležité pro členské státy. I ta statistická chyba je ukazatelem toho, jak členské státy využívají ty prostředky a snaží se dosáhnout cíle zvýšení životní úrovně obyvatel. Pro mě tyto údaje, tyto velmi přesné údaje, jsou velmi dobrým důkazem spolupráce a také efektivity pro příští roky, abychom tuto politiku soudržnosti ještě více a ještě efektivněji využívali. Slova uznání, děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Jan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl položit tři otázky. Jedna se týká minulosti a dvě se týkají budoucnosti. Pokud jde o minulost, tak patrně eh, kolegy z výboru KONT by velice zarazila ta chybovost. To je pro nás velice jednoznačná informace. Co se stalo, že je chybovost vyšší než v loňském roce? Když si to dáme dohromady s informací od ředitele Lmetra, který říká, že implementace je velice nízká, což zaznělo jednou tady v tomto výboru. Když si tyhle dvě informace dáme dohromady, nízká implementace plus vyšší chybovost. Otázka zní, co se děje. Protože to je velice důležité pro budoucí debatu o politice soudržnosti. Vy jste také prezentovala minulost i budoucnost ve své eh, zprávě. Je to velice zajímavé pro účetní dvůr. Eh, mě teď zajímá ta budoucnost. Je poměrně zajímavé, že data, která jste nám předložila, se týkají případných škrtů v politice soudržnosti pro konkrétní členské státy. A nejsou to stejná čísla, jako prezentovala komise v květnu 2018. Například pro Polsko bylo prezentováno minus 23, zatímco ve vaší prezentaci bylo minus 19. Možná jsem se na to špatně podíval, nečetl jsem to příliš pozorně, ale takhle zní moje otázka. Co je to za čísla? Jaké jsou ty reálné škrty? Co se změnilo od roku 2018 do roku 2019? Je to důležité, abychom pochopili celou tu filozofii změn, protože tady nejde o škrty jako takové, tady jde o změnu politiky soudržnosti. A poslední otázka. Velice by mě zajímalo, jak v účetním dvoře chcete srovnávat efekty politiky soudržnosti s evropskými prioritami, když žádné priority nemáme. A nebo, a to, mimo, toto neprovokuju, možná že bychom si mohli vzít tematickou koncentraci jako prioritu. Protože nemáme evropskou strategii, ale máme tematickou koncentraci. Takže zacházíte s ní jako s evropskou prioritou, anebo ne? A nebo jenom říkáte to, co jste už řekla. My, účetní dvůr, vás informujeme o tom, že žádná strategie neexistuje. Pro mě, jako zpravodaje pro víceletý finanční rámec, to znamená, že strategie bude výsledkem víceletého finančního rámce. Tedy víceletý rámec bude, bude touto strategií a nikoli, že ten rámec bude výsledkem strategie. Že strategie vznikne, až uvidíme čísla. Takže takhle zní moje otázka. Jak se hodláte v budoucnu chovat? Hm, děkuji. Otázka Jana Olbrichta je velmi zajímavá, protože může být také předmětem diskuze mezi kolegy. A je pravda, že pro nás bylo také zajímavé vyslechnout si Evropský účetní dvůr, který potvrdil, že zde není žádná strategická vize. My jsme o tom diskutovali včera. A máš eh, úplnou pravdu, když se ptáš na tuto otázku. Jsou tematické cíle součástí strategické vize, vytváří strategickou vizi nebo ne. Jsou to tedy velmi politické otázky, o kterých bychom měli také diskutovat mezi sebou. Protože to také odkazuje k tomu našemu rámci nařízení o společných ustanoveních. Je toto nařízení dokumentem, který je součástí politické vize? To je tedy zásadní otázka. Teď vám dám prostor na odpověď. Ještě chci říci, že možná zde není žádná jiná politika, která by byla tolik měřena, jako je regionální politika. A vy jste to také říkala, máme více nebo téměř tedy 9 tisíc ukazatelů pro regionální politiku, které umožňují vyhodnotit, ohodnotit výkonnost této politiky. Je to tedy velmi kontrolovaná politika. Tady skutečně můžeme říci, zda je výkonná nebo ne. Politika soudržnosti je také často předmětem nebo terčem výčitek které souvisí s nedostatky ostatních politik. Vy jste to zdůraznila, protože politika soudržnosti se odehrává v prostředí, které není konzistentní. A my musíme systematicky připomínat, že je nutno zajistit soulad politik společenství, jistou konzistentnost. A já mám ještě otázku, která se týká vytvoření Evropské prokuratury. Mě by zajímalo, podle vás, jaký je nejlepší způsob, jak by Eurojust, Frontex, OLAF a Europol spolupracovali i tedy s Evropskou prokuratorou, jak se na to díváte a jak vidíte spolupráci s Evropskou prokuratorou. Já se na to ptám, protože my jsme také zapojeni do jednání s radou a jsou tam někdy odlišné přístupy k roli Evropské prokuratury v politice soudržnosti. Konečně chci říci, že Evropská komise byla interpelována ze strany různých eh, účastníků. A možná teď, pokud dovolíte, bych dal rychle slovo Evropské komisi a Poté dám slovo vám, abyste globálně zodpověděla všechny otázky. Pane řediteli, máte slovo na pár minut. Um, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji moc krát člence účetního dvora paní Ivanové za její eh, prezentaci a za dokumenty. Eh, padla tu otázka, proč je vyšší chybovost. Já se budu muset zeptat kolegy. Myslím, že pan Olbrich se na to ptal a zeptám se kolegyně Loty, která je tu eh, z DG Regio a patrně odpoví lépe než já. Já to vezmu velice stručně. Padla tu zmínka o e-cohesion. Eh, to je pro nás velice zásadní rys našeho návrhu. Domníváme se, že veškerá výměna dat by měla v budoucnu probíhat elektronicky. Domníváme se, že by to vedlo k obrovskému snížení administrativní zátěže eh, na příjemce. A myslíme si, že je to potřeba k tomu, abychom dospěli k dohodě spolu zákonodárných orgánů, protože tady je problémem spíše rada, vůbec ne parlament. Je potřeba najít způsob, jak například správci programu mohou pomáhat příjemcům nejenom podporou elektronické výměny dat, ale také tím, že by poskytovali pomoc s digitalizací, bylo by-li to nutné. To je tedy pro nás velice důležité, protože, jak jsem už říkal, myslím si, že bychom dosáhli významného snížení administrativní zátěže. Potom druhá otázka, tady značně souhlasíme s paní Krell v tom, že současná verze eh, výkonnostní rezervy je příliš mechanická, není dostatečně inteligentní. Je potřeba, aby se peníze mohly přesouvat, eh, pokud nedosahujeme určitých cílů které byly stanoveny před mnoha lety a které už jsou momentálně mimo kontrolu e, správců programu. Proto si myslíme, že můžeme zlepšit současnou výkonnostní rezervu a ponechat ji v určité podobě, protože proběhne přeskum v polovině období a také, že můžeme zavést určitou flexibilitu, protože i v probíhajícím programovém období se stalo, že vznik, přišla migrační krize a všechny peníze byly zadané a nebylo jak řešit eh, ze, z politiky soudržnosti tuto novou výzvu. A to je podle mě velká chyba. Měli bychom si ponechat určitou flexibilitu ale přitom eh, respektovat stabilitu, jak říkala paní Krel, která je potřeba pro dlouhodobé projekty. Ale určitou flexibilitu pro nové výzvy bychom si měli ponechat. A v neposlední řadě eh, se ještě zmíním o zjednodušení. Myslíme si, že největší problém politiky soudržnosti je momentálně její složitost. A proto jsme navrhli 80 zjednodušovacích opatření, a mě momentálně dělá starosti spíš to, že tato opatření budou oslabena v diskuzích. A rádi bychom dosáhli toho, aby pro příjemce zůstalo všechno co nejjednodušší. A teď dám tedy slovo kolegovi Lotarovi, aby řekl pár vět. Děkuji. Ne, já jsem dal slovo komisi, aby zde vystoupila stručně. Takže teď už dáme slovo účetnímu dvoru, aby zareagoval na všechny dotazy, které zde zazněly. Paní Ivanová, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení poslanci. Myslím, že se mohu pokusit zodpovědět také otázku, na kterou komise nestihla odpovědět, protože je to velmi důležitá otázka. Děkuji, pane Olbrichte podstatě to souvisí s tou první otázkou, která zde zazněla 3%. To bylo minulý rok, teď je to 5% a otázka je, proč je to více než ty 3%, což bylo minulý rok. A to je dobrá otázka. Je k tomu několik důvodů. Především dovolte, abych to podala takto. Nejde o to, že bychom letos měli nějakou eh, vyšší neobvyklou chybovost. Je to spíše tak, že loni byla neobvykle nízká chybovost, protože jsme měli velmi nízké platby. Měli jsme pouze 8 miliard eh, plateb, tedy ve výdajích. A teď máme více než 23 miliard euro v platbách eh, tento rok. Takže když máte nižší platby, tak samozřejmě je tam nižší riziko, méně kontrol a ta chybovost je také nižší. Měli jsme spoustu finančních nástrojů, které byly použity minulý rok a to také přispělo k té nižší chybovosti. Letos máme mnohem různorodější chyby, jak jsem vysvětlila, byly tam ty nespůsobilé výdaje, problémy a s veřejnými zakázkami. Vzhledem k tomu, že je zde také vyšší objem těch plateb, více než 20 miliard eur, tak je ta chybovost vyšší. Já bych těch 5% přirovnala nebo srovnala s těmi předcházejícími roky, když to bylo 4,8% s výjimkou toho minulého roku, takže je to srovnatelné s tím eh, údajem 4,8%. Není to tedy pozitivní, ale je to v podstatě podobné jako v minulých letech, s výjimkou toho minulého roku, kdy to bylo opravdu mimořádně nízké. My jsme museli vysvětlit, proč ta chybovost bude letos vyšší, ale je to právě v porovnání s tím, že loni byla velmi nízká výše plateb. Já začnu odzadu tou vaší poslední otázkou, pane Olbrichte, těm rozdílům v procentech. Já bych nebyla tak znepokojená, protože tady není cílem nebo to je, jak říkám, eh, veškerá informace. My jsme ty informace prezentovali v okamžiku, kdy jsme je získali a kdy byl ten dokument zveřejněn. Samozřejmě věci se potom změnily, ale tady hlavní myšlenka toho přehledu je ukázat eh, filozofii, jakým způsobem je, jsou ty prostředky přidělovány, jak transparentně ten proces, eh, spíše než abychom to měřili, abychom to zjišťovali u jednotlivých členských států. To není tedy ten cíl. Cílem je z filozofického hlediska vysvětlit, jaký je důvod toho prealokačního procesu, jaké vzorce se používají, jaké jsou nové elementy a ukázat také, že došlo ke zlepšení v transparentnosti, ale přesto je to pořád ještě dost složité. To si myslím, že je to hlavní sdělení a to je důležitější než rozdíly v číslech kvůli různých eh, okamžicích, různým okamžikům, kdy to bylo zveřejněno. Pokud je o rozdíly ve strategii, tak to je také velmi důležitá otázka. Děkuji za tuto provokaci. Nemohu říci více, než co už jsem řekla. A nechci se dostat na politickou rovinu, protože Evropský účetní dvůr není politickým orgánem. My jenom konstatujeme fakty. Samozřejmě děláme profesionální hodnocení a také doporučení, ale pokud jde o politická rozhodnutí, to je na vás a doufám, že tyto dokumenty jsou pro vás nápomocné v přijímání politických rozhodnutí. Ovšem není zde žádná strategie, pokud to srovnáme se strategií Evropa 2020. To říkáme, neříkáme, že tam není tematická koncentrace. V CPR samozřejmě je celá řada, je tam seznam cílů a jsou zde i další cíle, které jsou rozptýleny někde jinde, jak jsem říkala, ale když eh, se ptám eh, své služby, ptám se komise, ptám se na to, aby nám ukázali nějaký kompletní dokument, který bude srovnatelný se strategií 2020, tak eh, mě odkázali na Bratislavskou a Římskou deklaraci. Ale oba dva tyto dokumenty nejsou srovnatelné. Je mi líto, ale jeden je, to je prostě jen jeden eh, list, eh, jedna strana, ten druhý dokument má dvě nebo tři strany, ale nejsou srovnatelné s tím, jaké ty měřitelné, konkrétní cíle chceme splnit, které budou tedy měřeny, nejsou tam konkrétní cíle. Pokud je nemáte, tak samozřejmě později bude velmi těžké zjistit, zda jste něčeho dosáhli, pokud si to nepoměříte s tím původním cílem, s tou původní strategií, kterou jste si vytýčili. <coughs> Takže to je moje odpověď. Omlouvám se, že nemohu být konkrétnější, ale děkuji znovu za tu otázku. A teď se vracím k paní Krell. Myslím, že k té chybovosti jsem už řekla, proč to není 3, ale 5 proč je to více. K návrhům komise ano, my poskutujeme tyto dokumenty jako stanoviska, eh, když jsme o ně požádáni a doufáme, že jsou pro vás užitečné, pokud jsou eh, včas poskytnuty, aby vám pomohly v procesu vyjednávání. Takže doufám, že toto stanovisko od CPR bude užitečné. I když je to možná už trošku pozdě, ale může to být pořád ještě užitečné k té revizi, střednědobé revizi a hledáním společných základů a dosažení rovnováhy, rovnováhy mezi zjednodušením a kontrolou, tak to je věc, kterou vždycky zdůrazňujeme. Je důležité dosáhnout rovnováhy. Proč ta výkonnost nebyla červená? Já, pokud se zeptáte komise, tam je pořád ještě moc těch eh, červených eh, máme dvě, ale to je pořád ještě o dvě více. My jsme brali v úvahu odpovědi, které komise poskytla, poskytla všechny ty kroky, které byly zvažovány a myslíme si, že v této chvíli to můžeme už kvalifikovat nebo označit žlutě. Ale samozřejmě je zde pořád jistě prostor ke zlepšení. Děkuji panu Novakovovi za ocenění naší práce i když tam máte nebo vidíte jistá pozitivní sdělení, tak by jako účetní dvůr nejsme nějakými obhájci politiky soudržnosti. My jsme zde proto, abychom prezentovali objektivní obrázek a fakta. Když vidíme nedostatky, tak na ně upozorníme. Když pozorujeme zlepšení, tak se na ně také snažíme poukázat. To je možná taková novinka. Snažíme se na ta zlepšení pokazovat více než v minulosti, ale nezapomínáme na chyby, které máme. Jak už bylo zmíněno na začátku, ta chybovost je pořád ještě vysoká. Je to pořád eh, více než ta 3%. A dosáhli jsme samozřejmě obrovského úspěchu oproti těm letům 2007-2010, když to bylo 12 Teď je to tedy sice méně, ale pořád je to nad ta 2 což je tedy ten minimální práh, ta minimální úroveň. Takže pořád ještě je zde spousta práce. Pokud jde o dopad a výsledky soudržnosti a dobré údaje, a to si myslím, že je velmi důležité, ta otázka pana Pekerajnena o kvalitě dat, to je věc, na kterou také spoléháme, spoléháme na komisi, především v kontextu toho nového přístupu ke kterému se nyní obracíme. Pokud se nemůžeme spolehnout na data a měření práce ostatních, tak nemůžeme s tímto přístupem pokračovat. To je tedy klíčový bod. Spolehnout se na dobré údaje, ale pokud nemáte dobré ukazatele, tak nemůžete měřit. A proto se vracíme k těm 14 vůčím principům v tom našem základním dokumentu. Ke zjednodušení, myslím, že už jsem toho řekla dost byly uvedeny také přesné údaje. Já s vámi souhlasím, že musíme být schopni měřit správné věci správnými ukazateli a zjednodušit nejen proto, abychom prostě zjednodušovali, ale musí to mít nějaký smysl a musíme vždy zachovat rovnováhu. K vaší otázce, pane předsedo. EPOK Evropské prokuratuře, já nevím, my zatím ještě nemáme oficiální stanovisko, ale mohu vám říci, že ten současný kontext už byl v podstatě nastaven. Už jsme měli oficiální prezentaci v Lucemburku, jak plánují organizovat svou práci. A teď samozřejmě jsme otevřeni spolupráci, stejně jako spolupracujeme s ostatními my jako účetní dvůr eh, neskoumáme případy podvodu. Je zde jasný rozdíl v našich možnostech. Například v naší roční práci jsme našli devět příkladů, které odkazují na OLAF a to je právě tato služba, tento orgán, který provádí vyšetřování a dělá vše potřebné, co je nutno tedy k tomu, aby se sledovaly tyto případy, ale my, když nějaký takovýto případ najdeme, my sami nezahujeme, nezahajujeme ten postup, my to pošleme Olafu, máme s nimi velmi dobrou spolupráci a já doufám, že to tak bude i e, tedy s úřadem Evropského prokurátora. Doufám, že jsem tím pokryla v podstatě všechny otázky a znovu vám děkuji za skvělé a stimulující otázky a debatu. Děkuji. Děkuji za vaše velmi přesné odpovědi a za velmi bohatou diskuzi dnes dopoledne. Znovu děkuji kolegům za kvalitní příspěvky a brzy nashledanou, protože se brzy sejdeme, abychom dále pracovali na našem tématu. Děkuji. Teď si uděláme minutku přestávku a my se tady vyměníme za předsednickým stolem, protože teď zde přivítáme předsedu výboru regionu. To je důležitý okamžik pro náš výbor. Teď budeme pokračovat v našem pořadu jednání a máme to potěšení přivítat zde dnes dopoledne pana Karla Heinze Lamberce, předsedu výboru regionu. Vztahy mezi naším výborem a výborem regionu jsou už velmi dlouho, velmi úzké a dobré fungování evropských institucí je na tom také založeno. Ale já musím říci, že naše vztahy mezi naším výborem a výborem regionu jsou skutečně nadstandardní. V Palermu si říkal, Karle, že se v podstatě neopouštíme a už se neopustíme nikdy. A to je pravda, dnes dopoledne to zde znovu vidíme. A já chci říci, že si opravdu velmi cením toho týdne regionu a toho, jakou roli sehrál výbor regionu, který přivítal všechny naše členy, i mě osobně, a jménem všech členů našeho výboru ti chci říci, jak moc si vážíme tvé práce v uplynulých dvou a půl letech v čele výboru regionu. Ty jsi byl odhodlaným obhájcem soudržnosti a ten projekt Aliance pro soudržnost, který jste zahájili ještě předtím, než bylo zahájeno velké jednání o víceletém finančním rámci, se setkává s obrovským úspěchem ve všech regionech v Evropě. A chci říci, že i pro nás je to velmi užitečné ve společné bitvě kterou v současné době vedeme, abychom bránili soudržnost a abychom bránili skutečný rozpočet pro soudržnost. V průběhu týdne regionu jsme ani jeden z nás nepřestali vystupovat ve stejném smyslu, ve stejném směru, abychom připomínali členským státům, že nesmějí obětovat tradiční politiky, nesmějí obětovat především regionální politiku, kterou v celé Evropě tolik potřebujeme. Ale my zde v Evropském parlamentu velmi potřebujeme výbor regionu a velmi potřebujeme, aby tento výbor regionů a jeho členové sehrávali aktivní roli, protože právě oni jsou schopni působit eh, v tomto tak důležitém okamžiku přímo na členské státy právě ve chvíli, kdy probíhají diskuze o příštím víceletém finančním rámci. A nyní tedy vám dám slovo na 15 až 20 minut, abyste nám představil své úvahy o politice soudržnosti, o obraně politiky soudržnosti, ale možná i o klíčových záležitostech, které bychom měli hájit v jednáních o víceletém finančním rámci a o jednotlivých eh, fondech. Máme zde různé zpravodaje k jednotlivým fondům eh, a společně víme, jak kvalitní práci odvedli zpravodajové z výboru regionu k jednotlivým fondům a my chceme z těchto stanovisek čerpat a chceme co nejlépe spolupracovat po celou dobu těchto jednání. A potom zde budou i další projekty, které budou zahájeny. Já jsem se účastnil velmi zajímavé debaty o transformaci uhelných regionů, o energetické transformaci těchto regionů. Vy jste na toto téma vypracovali velmi zajímavé zprávy. A to je pro náš výbor také velmi inspirující. V okamžiku, kdy se na nás obrací Evropská komise s tím, abychom konali svou práci spoluzákonodárce. A teď vám dávám s velkým potěšením slovo na 15 až 20 minut a všichni si s velkým zájmem vyslechneme vaše slova. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, europoslanci, ze všeho nejdříve, pane předsedo, bych vám rád poděkoval za to, že jste mě pozvali, abych vystoupil na vašem výboru a abych se účastnil vašich prací. Jak jste říkala, máme skutečně skvělou spolupráci už z minulosti mezi vaším výborem a naším výborem regionu, především s komisí Koter. Ale my zde chceme zahájit eh, novou spolupráci. Ta vlastně byla zahájena teprve nedávno s vaší osobou, s vaším novým eh, výborem a už se to velmi dobře osvědčilo. Vy jako předseda výboru Regi jste se na své první cestě zúčastnil zasedání Aliance pro soudržnost a vaše přítomnost byla vysoce hodnocena našimi členy i všemi regiony a evropskými městy, které spolupracují v rámci této aliance. Dnes je spolupráce důležitější než kdykoliv jindy, protože hájíme společné cíle. Tváří v tvář zástupcům členským stát, členských států, kteří někdy nejsou příliš proevropští nemají příliš vysoké evropské ambice. A přitom eh, Evropa musí čelit eh, celé řadě výzev. A to je smysl naší povinnosti. My musíme reagovat na obavy občanů a zlepšovat kvalitu jejich života. Tyto výzvy jsou četné a v podstatě známe. Prohlubování rozdílu, klimatické změny, zánik biologické rozmanitosti, zpráva migračních toků anebo bezpečnostní otázky. Tváří v tvář těmto výzvám a dezignovaná předsedkyně Evropské komise paní von der Leyen navrhla svých šest politických priorit, které všichni známe, pokud ne z paměti, tak alespoň pokud o jejich strukturu. A myslím si, že jsou to dobré priority. Ale samozřejmě je nutno zaměřit se na to, jak je budeme naplňovat. Samozřejmě ta debata terminologická je sice zajímavá, ale není příliš eh, přínosná. Ten konsensus, který existuje kolem těchto priorit, musí být eh, důležitým výchozím bodem. Ty cíle jsou známé, všichni se na nich shodneme, ale když hovoříme o prostředcích, tak je to už složitější. Když se hovoří o penězích, tak uh, už někdo nemluví o přátelství. No a ty výzvy jsou nejen politické. 10. října Evropský parlament eh, ve svém hlasování jasně potvrdil své odhodlání hájit eh, tyto cíle. Cíle dosáhnout rozpočtu, který bude 1,3 HDP Evropské 27 byl znovu potvrzen velkou většinou velkých politických frakcí a to je podle mě velmi důležité. Dnes je problémem solidarita mezi členskými státy. Každý nebo mnozí z nás jsou trochu zaskočeni tou logikou toho, té správné návratnosti na úkor evropské solidarity. To je takové trochu nešťastné. A komisař Ettinger mnohokrát vysvětloval, co to znamená, jaká je cena toho šálku kávy, který každý eh, občan platí pro evropské úředníky, ale pořád eh, zde probíhá taková diskuze o čistých příjemcích, čistých plácích. To je věc, která je naprosto překonaná a není to naprosto v souladu s tou evropskou politikou ve prospěch všech členských států. V každém případě dnes obhajova, obhajoba národních zájmů je realitou, která je v jasném rozporu s evropskými zájmy. Dnes už není možné říci, kdo je čistým přispěvatelem a čistým příjemcem z evropského rozpočtu, to už jsem připomněl. A také není možné kvantifikovat pro jednotlivé členské státy, třeba přínosy, které vyplývají z evropského systému satelitní navigace nebo za zavedení bezpečných vnějších hranic. Je zde celá řada dalších příkladů. Při návštěvě v rámci bulharského předsednictví mě například velmi překvapilo metro v Sofii. To je velký projekt, který byl silně podpořen Evropskou unii. A pak jsme viděli seznam všech těch, eh, kterým tento projekt eh, přinesl přínos. Byly tam turecké podniky, ale především eh, německé a celá řada dalších. A taková je dnes evropská realita. A myslím si, že z toho musíme vyvodit náležité závěry. V každém případě v Evropském výboru regionu stojíme po boku Evropského parlamentu a společně požadujeme rozpočet, eh, který bude na výši ambicí Evropské unie a ambicí, které zde v Evropském parlamentu přednesla dezignovaná předsedkyně Evropské komise. Nové výzvy volají po nových vlastních a stabilních zdrojích. A právě to je to řešení. My musíme překonat současný systém financování, pokud eh, konečně chceme přestat eh, s tou eh, falešnou debatou. Ale i není to tak jednoduché, i když expertní skupiny vypracovaly skvělé zprávy na toto téma. Ty expertní skupiny jsou vždycky označovány jako skupiny vysokých expertů. To je opravdu velmi zajímavé. Měli bychom také více vyvozovat závěry z jejich, eh, nebo tedy postupovat podle jejich závěru, řídit se jimi. Chceme mít eh, víceletý finanční rámec přijatý včas, ale ne za jakoukoliv cenu. Pokud jednání v Evropské radě dospějí k příliš nízké úrovně ambicí, tak jsem si jist, že náš výbor bude stát po vašem boku, ve vašem boji za změnu. Rychlost a výsledky jsou někdy v rozporu. A tady, jako v celé řadě dalších věcí, potřebujeme dosáhnout té správné rovnováhy. Společný rozpočet Evropské unie je dnes skutečně směšný pro 500 milionů občanů. Nad rámec rozpočtových prostředků vyžadujeme také investiční marže, to znamená účetní pravidla, která nebudou selhávat. A to je možná jeden ze základních problémů. Když hovoříme o finančních prostředcích, často hovoříme o dotacích, hovoříme o finančních nástrojích, někdy si lidé myslí, že zázračně se všechno vyřeší když eh, dostanou přístup k finančnímu nástroji, ale zapomínají, že se tím vlastně jen nahrazuje dotace půjčkou. Ale může to být zajímavé, když tady bude dobrá kombinace a když se příliš mnoho věcí nepřesune z jedné úrovně na druhou. A pak jsou zde třetí, pak je zde třetí vrchol toho trouhelníku, který mě připadá zásadní v našem výboru za to už dlouhou dobu – bojujeme. Vidíme, že se to trošičku vyvíjí, i když velmi dlouho bylo toto téma tabu v nejvyšších evropských kruzích. A to je způsob, jak implementovat pakt růstu a stability. Normy paktu růstu a stability, pokud jde o povolený deficit a povinné zadlužení a především jejich kombinace, s účetními normami, které jsou podle mě antiekonomické, protože se brání členským státům a veřejným orgánům postupovat jako jakýkoliv jiný podnikatel k odpisu svých investic. To je věc, která nemůže fungovat a proto by člověk musel získat Nobelovu cenu za ekonomii, aby to pochopil to je věc, eh, kterou je třeba spochybnit. A myslím si, že řešení našich problémů může sou, částečně spočívat také v tom, jak zacházet s těmito třemi vrcholy tohoto trouhelníku. Já alespoň jsem o tom osobně přesvědčen. V každém případě je na čase přestat považovat veřejné investice za nebezpečí pro naše ekonomiky. Musíme tyto investice spíše považovat za nutnost na podporu rozvoje v Evropě. Dámy a pánové europoslanci, abychom implementovali priority navržené Evropskou komisí, tak potřebujeme dostatečné prostředky, ale potřebujeme také správné metody. Podle mě tyto správné metody jsou eh, stělesněny politikou soudržnosti. Tato metoda je úzká spolupráce všech úrovní vlády. A u nás ve výboru regionu to vás určitě nepřekvapí, vysvětlujeme všem, kteří to chtějí slyšet, i ostatním, že tento systém více úrovní, alespoň tří úrovní, tedy evropská úroveň, národní úroveň a úroveň územních celků. Máme tam těch 100 tisíc obcí a asi 300 regionů a několik tisícovek eh, mezistupňů, které existují eh, v členských státech. To je zcela zásadní. Tato metoda nám umožňuje diferenciovaně realizovat evropské cíle na základě potřeb, které vyjadřují evropští občané ve svých vesnicích, ve svých eh, čtvrtích, ve svých městech, tam, kde žijí. Tato schopnost eh, získat eh, podporu občanské společnosti nám také umožňuje dosáhnout lepších výsledků v politikách, které se jich přímo týkají. Pokud o ty priority, které oznámila paní von der Leyen, především tedy ten Green Deal, já chci připomenout, že největší evropský projekt ve prospěch ekologické transformace není ani program LIFE, ani nový program Horizont Evropa, ale právě politika soudržnosti. Více než 100 miliard eur investic do oběhové, oběhového hospodářství mezi lety 2014 a 2020 a 80 těchto investic zaměřeno na řízení dopadů klimatických změn. To je právě politika soudržnosti. Právě zde se staví a vzniká ekologická politika budoucnosti, nová energetická politika bylo zrekonstruováno 870 tisíc obydlí, aby byly ekologičtější. Z toho vidíme také solidaritu. Když hovoříme o ekonomice ve službách občanů, tak znovu politika soudržnosti investuje více než 110 miliard eur do inovativních digitálních eh, služeb eh, ve prospěch našich malých a středních podniků. Evropský sociální fond umožnil 8,9 milionům Evropanů získat novou kvalifikaci a 7,4 milionů díky němu našlo zaměstnání. Aby se Evropa přizpůsobila digitálnímu věku, tak se 20 miliard eur mezi lety 2014 a 2020 investovala do informačních a komunikačních technologií. Migrační toky, znovu tedy územní celky, kterým pomáhala politika soudržnosti, jsou v první linii, aby usnadňovaly integraci těchto nově příchozích. Když hovoříme o silnější Evropě, která bude silnější ve světě, tak znovu zde sehrává velmi důležitou roli politika soudržnosti. Na tuto roli upozorňuje reflexní dokument o zvládání globalizace, který v roce 2017 eh, vydala Evropská komise právě politika soudržnosti díky strategiím inteligentní specializace umožnila interakci evropských průmyslových odvětví. Máme právě politiku soudržnosti jako jedinou složku průmyslové politiky, která posiluje naši konkurenceschopnost. Evropa by se měla více zaměřovat na průmyslovou politiku, ale to je už jiná debata, ta se také týká územních celků. Když hovoříme o novém demokratickém elánu pro Evropu, tak politika soudržnosti má také svou aktivní roli. Je jedinou politikou, která uplatňuje principy partnerství a víceúrovňového řízení. Je nezbytným nástrojem k tomu, aby se posílila důvěra občanů v evropské politiky, v evropský projekt. A silně bojuje proti jakýmkoliv pokusům ohýbat tento princip víceúrovňové zprávy a partnerství protože je zde taková znepokojivá tendence, možná je to už eh, v genetické výbavě členských států, prostě snaží se věci maximálně centralizovat, snaží se odvracet se o regi- od regionů a územních eh, celků, jako by jim nevěřili. Ze všech těchto důvodů výbor regionů podporuje vaši práci kdy hájíte politiku soudržnosti, ta je úhelným kamenem evropské solidarity a já si myslím, že je také skutečnou DNA naší unie. Nechci zacházet eh, příliš do technických detailů toho, co hájíme obecně. Stanoviska výboru regi jsou velmi v souladu se stanovisky, které jsme přijali v našem výboru regionu. A to je také příklad naší spolupráce. Spravodajové i sekretariát spolupracuje nad legislativními návrhy a to má dopad, pozitivní dopad na politická stanoviska našich obou institucí. Je to prioritní především pro vás, ale i pro nás, protože i my musíme být připraveni včas a přitom eh, naši členové nejsou evropští politici na plný úvazek. Takže ta spolupráce je poměrně úspěšná. Myslím, že z toho můžeme mít skutečně radost. Pokud je o zachování principu partnerství a víceúrovňového řízení, my jsme rozhodně proti jakémukoliv, jakémukoliv pokusu potlačit to, co je zakotveno v článku 6, jak jsem před chvíli říkal. Partnerské dohody musí být i nadále povinné pro všechny členské státy. Pokud je o eh, návrh rady že by si členské státy mohly zvolit, zda budou používat eh, nebo nebudou používat integrované územní nástroje. Tak my jsme rozhodně proti tomuto návrhu. My chceme, aby byly tyto nástroje více používány s cílem eh, naplňovat politiku soudržnosti a regionální agendu. Je nám líto, že rozpočet na evropskou územní spolupráci je tak nízký. 3 ze soudržnosti musí být určeny na fondy, jak říkal výbor regionu ve svém stanovisku. Naším cílem je intenzivně s vámi spolupracovat na všech těchto tématech a výbor regionu, především naši zpravodajové, jsou připraveni ke spolupráci. Chceme se také účastnit posílené spolupráce, kdy nás budete informovat o vývoji třístranných jednání. To by pro nás bylo velmi přínosné. Pak je zde další věc, která se často zanedbává, především na místní a regionální úrovni. A tímto tématem je komunikace. Na zahajujícím zasedání týdne evropských regionů a měst v říjnu jeden z pozvaných eh, činitelů řekl, že politika to je 80 komunikace, z 80 komunikace. Já se k tomu nebudu vyjadřovat eh, k těm procentům, ale musím říct si, že bez komunikace politika nemůže být úspěšná. Nevím, jestli tento člověk přeháněl nebo ne, v každém případě poukázal na důležitou věc. Proto v našem výboru bereme tato témata velmi vážně a právě proto jsme s velkými evropskými združeními regionů a měst vytvořili Alianci pro soudržnost. Dnes má více než 12 tisíce individuálních členů, 130 regionů, více než 130 měst a máme zde i takové překvapivé partnery. Například jednoho dne zaklepal na naše dveře zaklepala na naše dveře UEFA, že chce podepsat tuto alianci. Můžeme diskutovat eh, spoustu aspektů profesionálního fotbalu, ale obecně můžeme říci, že sport eh, a především fotbal sehrává důležitou roli v sociální soudržnosti. A musíme v tomto kontextu také zdůraznit, že když máme vždycky evropský šampionát, tak dáváme k dispozici 600 tisíc eur. Samozřejmě je to málo v tom velkém rozpočtu, ale je to tedy příspěvek. Pane předsedo, vy sám jste podepsal tuto deklaraci Aliance pro soudržnost. Já vám za to děkuji. A rád bych navrhl všem z vás, kteří by měli stejnou chuť, aby se připojili a protože vám chceme usnadnit eh, život, eh, tak eh, tam máme delegáta výboru regionu, který má vše připraveno, tam můžete tuto deklaraci o alianci podepsat. Je to velmi důležitá věc, je velmi úspěšná. Byla dokonce úspěšná ještě předtím, než komise předložila návrh. Já nebudu zacházet do detailů, ale celá řada věcí, kterých jsme se mohli obávat v oblasti politiky soudržnosti, nakonec se neobjevily v tom původním textu komise a to je velmi pozitivní. Já jsem vždycky říkal, že komisař Ettinger s komisí musím říci, že dal ten gol tak na, tedy gol míč na polovinu hřiště, ale branku nestřelil. Tak bych to asi popsal. A teď se obracím na všechny z vás, kteří jste partnery této aliance nebo chcete být. A chci říci, že výsledek se dělá na konci. To je jako v maratonu. My jsme začali před několika lety a teď se možná blížíme k závěrečnému sprintu. Ale je to trošku odlišné od normálního maratonu. Víte u normálního maratonu, kdy to končí, kde máte cíl. Můžete si rozložit úsilí tak, abyste v cíli měli dostatek sil. Ale tady ten náš cíl se může v prostoru i v čase pohybovat. A, a je to tedy takový velmi zvláštní sportovní výkon, který máme před sebou. A proto ve výboru regionu především v souvislosti s tím, že teď slavíme 25. výročí naší existence. Chceme se tedy ještě více mobilizovat, eh, abychom dále bojovali za dosažení tohoto cíle. Myslím si, že všichni máme velký zájem udělat vše, co bude v našich silách, aby v příštím programovém období politika soudržnosti mohla i nadále sehrávat eh, důležitou roli, tak jako tomu bylo v minulosti aby bylo dosaženo budoucích cílů. Všichni ti, kteří si myslí, že politika soudržnosti patří minulosti, tak ti se mílí. Politika soudržnosti je založena na velmi dobré metodě. Je to víceúrovňová metoda, řešení výzev na několika úrovních a já si myslím, že teď všichni na tom musíme tvrdě pracovat. Musíme přesvědčit všechny ty, kteří ještě přesvědčeni nejsou že je třeba dosáhnout dobré dohody o víceletém finančním rámci. My jako výbor regionu tam nejsme v první linii, ale využijeme každé příležitosti, abychom mobilizovali ministry a hlavy státu a všechny, kteří jsou důležité, důležití v této oblasti. A víme také, že se musíme zaměřit na ty, u kterých je to nejsložitější, že je musíme motivovat, musíme je přesvědčovat. A myslím, že společně v následujících dnech, týdnech a měsících, doufám, že ne v následujících letech. Před sebou máme spoustu práce, aby ta nová programová fáze byla ještě více než v minulosti skutečným úspěchem, protože jde o zájem občanů, evropských občanů. Děkuji. Monsieur le Président. Pane předsedo, já vám Děkuji za tuto velmi angažovanou řeč na obhajobu soudržnosti a chci vzdát hold vašemu neunavnému úsilí, především v této chvíli, abyste poskytli maximální podporu soudržnosti. I my máme tuto práci před sebou, jak jste říkal vy, v následujících týdnech a měsících, potom už bude příliš pozdě Rozhodnutí, která budou přijata dnes, budou mít dopad eh, na budoucnost evropských občanů příštích deset let a možná budou mít dopad eh, na politiku soudržnosti a její budoucnost už navždy. A teď chci zahájit diskuzi, dám slovo kolegům, možná na úvod Martina Michel. Ja, herzlichen Dank. Děkuji vám moc krát Vážený pane předsedo, milý Karle Heinzi, my už se pracovně známe velice dlouho, už přes deset let s vámi komunikujeme a myslím si, že mohu oprávněně říci, že ve výboru regionu jsem tak říkajíc vyrostla a právě práci, práce výboru regionu si velice cením. Ty jsi mluvil i o nových výzvách, a také o tom, že právě pokud jde o tyto nové výzvy, tak je potřeba oslovit občany a výbor regionu konec konců přeskoumává eh, výbor, eh, rozhodnutí Evropské unie co do jejich dopadu a účinku a orientuje se mnohem více na potřeby. A já si myslím, že právě tak jako výbor regionu i my bychom měli eh, silněji táhnout za jeden pro vás protože eh, jsou tu určité pokusy rady a komise o čím dál centralizovanější strukturu, která právě roli, roli regionů a územních celků čím dál více eh, oslabuje. Tato role musí být naopak posílena a eh, já si myslím, že je potřeba, abychom měli společnou strategii proti radě a komisi. Kdo mě zná, tak ví, že v tomto výboru na to upozorňuji neustále, že se nesmí stát, aby regionální úroveň nebyla zapojena do spolurozhodování a tvorby regionálních cílů a strategií. To jsem chtěla ještě jednou zdůraznit. Eh, na konci letošního roku eh, údajně eh, máš skončit v funkci předsedy výboru regionu a já bych chtěla využít této příležitosti, abych jménem své frakce i sama za sebe moc krát poděkovala za zapálenou, zanícenou práci v zájmu regionu a územních celků. A doufám, ale jsem si tím celkem jistá, že výbor regionů najde důstojného následníka nebo následnici, což by také nebylo špatné. A že spolupráce bude i nadále pokračovat tak efektivně, jako je tomu momentálně. Děkuji vám. Merci beaucoup, euh, Martina. Děkuji, Martino. A za socialisty Děkuji. Dobrý den. Zcela upřímně vám blahopřeji nejenom k vašemu dnešnímu vystoupení, ale především k vaší skvělé práci v průběhu vašeho mandátu. Mně se velmi líbilo to vaše vystoupení i některá ta osobní prohlášení, která jste zde uvedl, protože jsme v klíčovém okamžiku debaty o víceletém finančním rámci, reformy fondů a tak dále, jsou před námi obrovské výzvy. Je pravda, a v tom s vámi souhlasím, že třeba takovéto rozdělování na čisté příjemce a čisté přispěvatele jde proti duchu evropského projektu. To má být projekt založený na solidaritě ale debatuje se o tom. A debatuje se o tom v okamžiku, kdy je zde jisté euroskeptické hnutí a víme, že zde budou také závažné dopady odchodu Spojeného království z Evropské unie a v některých zemích se hodně diskutuje také o té otázce čistých přispěvatelů a to si myslím, že je také ohrožující. Ale abychom se příliš eh, neponořili do té debaty o tom, jak eh, zlepšovat fond soudržnosti, eh, bychom měli spíše nechat tyto věci někde v pozadí. Já jsem ze země, která má teď velké problémy v celé řadě regionů, pokud jde o využívání fondů, protože nařízení ukládají skutečně velmi přísná pravidla. A mě znepokojuje, že tady ponecháváme stranou ty věci, které třeba zlepšit, které tedy máme ještě připravené, například eh, tu tematickou koncentraci nebo nedostatečné zjednodušení procesů, financování a tak dále. A pak další věci, které jsou pro mě důležité například makroekonomická podmíněnost, nebo dokonce v konkrétních otázkách to, že některé regiony, které potřebují fondy soudržnosti, musí ten vlastní vklad eh, nějakým způsobem eh, klasifikovat jako dluh a to je potom eh, problematické. Tím se dostáváme do bludného kruhu, kdy není možné potom tyto prostředky vůbec přijímat. Na mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte, jaká řešení navrhujete u těchto otázek. Když jste hovořil o finančních nástrojích, eh, tak jste říkal, že třeba někteří si myslí, že je to taková kouzelná hulka, která vyřeší všechny problémy. My všichni víme, že to tak není, ale co můžeme společně dělat, abychom tlačili na Evropskou komisi, aby v regionech, eh, jako třeba v mém regionu, to je Castilla-La Mancha, nebo v mé zemi, Španělsku, nebo i v jiných zemích a regionech, eh, bychom mohli skutečně získat prostředky na to, abychom nabídli řešení občanům, protože právě o jejich zájmech tady hovoříme. Děkuji a znovu opakuji, že vám blahopřeji k vaší práci. Děkuji. Stefan Bižu za frakci Renew. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane předsedo Evropského výboru regionu. Já jsem jedním z těch 60% nových europoslanců, ale už i já vím, jak důležitá je instituce, které předsedáte. A slyšel jsem tom vašem vystoupení spoustu zajímavých, zajímavých informací. Bylo to zajímavé jak z hlediska obsahu, tak i formy. Já vám děkuji za váš dnešní příspěvek. Znovu jste říkal, jak je pro územní celky a pro vzdálená území důležité vrátit se k cestě zdravého rozumu veřejných evropských investic. Vy jste o těchto otázkách, o těchto investicích hovořil jako o páce pro rozvoj. A musím říci, že je to skutečná páka na tvorbu pracovních míst a my to velmi potřebujeme. A potřebujeme také pozbudit místní iniciativy, těch je spousta a příliš často narážejí na problémy, na složitost evropské administrativy. Já bych se vás rád zeptal na cesty, které mohou existovat eh, ke zjednodušení. Zjednodušení nevylučuje kontrolu, ale příliš mnoho kontroly zabíjí tyto iniciativy. A já bych se vás rád zeptal na vaši zkušenost, protože vy jste se několikrát zmínil o nutnosti používat správnou metodu. Jaká je podle vás správná metoda k tomu, aby bylo dosaženo zjednodušení Evropy ve službě regionu? Děkuji. Děkuji za tuto velmi zajímavou otázku. Slovo má kolega Alfonzi za zelené. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše vystoupení. Když jsme viděli, že je zde velký soulad eh, našich názorů tady ve výboru Regi i ve výboru regionu. Je to věc, eh, o které jsme přesvědčeni, ale je dobré o tom dále hovořit, upozorňovat na to. Kromě konvergence, pokud jde o cíle, nemohli bychom se více zamyslet nad tím, jakou konvergenci bychom mohli mít, pokud jde o postupy? Tedy chci říci, nemohli bychom přistoupit k nějaké praktické práci společně? V dokumentech, kterém jsem, které jsem dostal z výboru regionu, je návrh, který jste formuloval a který mě zaujal. Paní von der Leyen ve svém projevu zmínila možnost mít Erasmus s trojnásobným rozpočtem, tak vy jste navrhli jako výbor regionu Erasmus území, územních celků. To je velmi zajímavý návrh, který bychom mohli podpořit. A mě by zajímalo, jakým způsobem bychom společně mohli rozběhnutí tohoto návrhu podpořit. Děkuji. A teď vám dám slovo, pane předsedo, abyste reagoval na otázky našich kolegů. Děkuji za vaše komentáře a otázky, které potvrzují, a to je možná to nejdůležitější, tento náš soulad, tuto konvergenci. Nemusíme vždycky se vším souhlasit, se všemi, ale jsou zde základní otázky, kde je ta konvergence nutná. A je to velmi citelné v Evropském výboru regionů a přesahuje to hranice politických frakcí protože je zde jedna věc, která je společná nám všem. Když jste regionálním nebo místním zastupitelem, tak musíte být pragmatický. Musíte stát nohama na zemi a to vám často pomůže překonat eh, takové teoretičtější rozdíly a dohodnout se s vašimi kolegy. Tak to alespoň je po řadu let, co jsem členem Evropského výboru regionu. Já jsem členem výboru regionu od začátku tisíciletí, abych to tak řekl. A to mě vždycky velmi překvapovalo. Ta možnost eh, dosáhnout konsensu u otázek, které jsou na obecné politické úrovni velmi kontroverzní. Když se stoupíte na úroveň terénu, tak ten konsensus je mnohem jednodušší. A To je příklad, eh, který jsem zmínil v tom textu, který mě byl velmi inteligentně připraven. Já bych rád zmínil svou zkušenost ze zprávy regionu, který je bohužel velmi malý, ale možná právě proto může být takovou zkušební laboratoří. Kombinace mezi inteligentní politikou dotací inteligentní politikou používání finančních nástrojů umožňujících pákový efekt a také návrat prostředků poté. A implementace, pragmatická, flexibilní implementace kritérií paktu růstu a stability. Kombinace mezi těmito třemi prvky je zásadní a je to skutečný prvek úspěchu, pokud chceme uspět do budoucnosti. A to vyžaduje úsilí všech. I těch, které je někdy těžké přesvědčit, protože jsou švarcenul fetišist, jak se říká, Němčině. Nevím, jestli to dokážete přeložit, ale myslím si, že to všichni velmi rychle pochopíte, o čem tady hovořím. Tady potřebujeme dosáhnout určitého vývoje, ale také určitého vývoje na úrovni správců. Je třeba inovovat, je třeba být kreativní a třeba v Evropské investiční bance tam mají skvělé know-how na úrovni middle managementu, středního managementu. Já jsem jim vždycky říkal, my bychom byli skutečně rádi, kdybychom se mohli už od začátku podílet na skutečné tvorbě a přípravě projektu. A já si myslím, že tam můžeme hodně pomoci tím, že zjednodušíme pravidla. A i tady hovořím ze své zkušenosti. Vždy při novém, při začátku nového finančního období se slibuje zjednodušení a výsledek je vždycky opačný, je to složitější. A já chci říci, že u územní soudržnosti, což je věc, kterou trochu lépe znám, myslím, že v současných textech se skutečně podařilo zjednodušit určité věci. Není to jenom výzva pro evropské spoluzákonodárce je to také výzva pro lidi v terénu. Já jsem se ve svém životě hodně zabýval přeshraniční spoluprácí, také jako předseda Evropského združení eh, příhraničních regionů a viděl jsem situace, kdy státy různým způsobem uplatňovaly stejná evropská pravidla. Ty rozdíly byly takové, že předkladatelé projektu museli předkládat eh, dvoje různá vysvětlení dva různé typy dokladů u stejného projektu. A to je opravdu trošičku zvláštní. A to vše existuje. A je třeba, aby všichni vynaložili určité úsilí, abychom byli operativnější. Ta velká debata pořád zůstává ohledně solidarity. Já to slovo solidarita mám velmi rád, je to krásné slovo, ale neměli bychom k solidaritě přistupovat naivně. Solidarita je často vnímána jako trošičku zjednodušená záležitost a sice bohatší lidé, kteří jsou šťastnější, musí předávat peníze těm chudším. Ano, tato dimenze taky existuje, ale skutečná solidarita to je společný zájem. Pokud s tímto malým kontinentem, s naší Evropskou unii nebo Evropou, jenom Austrálie je menší než my, takže tento malý kontinent, který má největší hustotu národních hranic, pokud chceme uspět v dnešním a zítřejším světě, tak musíme být mnohem konzistentnější. Soudržnost je zcela nezbytným předpokladem a tato soudržnost přispěje také k tomu, aby se ta situace na kontinentu srovnala. A práce, kterou tady děláme, je užitečná pro všechny. A to je věc, kterou musíme neustále připomínat. A musíme to promítnout také do reality, protože v projevu to zní hezky, ale když se to má potom konkretizovat, tak je to složitější. Pro mě Brexit byl obrovským zklamáním, jako pro všechny, ale naučil jsem se dvě věci. Už nějakou dobu hluboce obdivuji funkci speakera v britském parlamentu. A včera to bylo opravdu velmi emocionální, když ve Westminsteru byl jmenován nový Myslím si, že to je věc, která nás může trošičku smířit eh, s, jistou, eh, s jistými problémy demokracie. A je to věc, která mě trošičku utěšuje v této situaci, složité situaci, kterou tady všichni sdílíme. Já si pamatuji, když eh, bývalý premiér předložil ten návrh referenda, byla to obrovská chyba. Hrát si takto s referendem. Ale to, co jsme prožili a pořád ještě prožíváme a budeme prožívat ještě velmi dlouho ve Velké Británii i jinde, přece jen dokazuje jednu věc. I když můžeme mluvit o Evropské unii špatně, není tak snadné ji opustit. A když ji opustíme, tak si uvědomíme, že na tom všichni tratíme. A já doufám, že toto bude mít vliv na celou 27, která zůstává, a možná i na ty ostatní, kteří se k nám za nějakou dobu přidají. Já musím říci, že ve výboru regionu jsme byli velmi smutní pokud jde o rozhodnutí nebo nerozhodnutí samitu, o žádosti Severní Makedonie a Albánie. O to více, že jsem se setkal před několika dny v Severní Makedonii se spoustou vedoucích představitelů. Já si myslím, že to byla velká chyba. Je to místo, které je jedno z nejstrategičtějších míst evropského kontinentu, ale to je jen taková poznámka na okraj, která není součástí politiky soudržnosti, ale která je skutečně součástí té příští soudržnosti Evropské unie do budoucna. Kapacita investovat místních orgánů. To je alespoň 60 investic, veřejných investic Evropě. Ta jejich kapacita je skutečně zásadní. Zásadní. Pokud chceme, aby lidé více podporovali evropskou myšlenku, tak je nutno, aby zde byla inteligentní politika investice. Všichni hovoří o inteligentních investicích i na té expertní skupině. Vždycky se říká, inteligentní investice. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo mluvil o hloupých investicích. V každém případě je důležité, aby tyto inteligentní investice regionu byly mobilizovány. Také to musí být eh, přesně zacíleno. Je to zásadní pro místní správní celky. Je pro ně také důležité, aby mohli v pohodě spravovat své služby veřejného zájmu, služby obecného zájmu, to je zásadní. Důležité téma je bydlení. Všude, ve všech regionech, i v těch nejbohatších. Je čím dál více lidí, kteří už nejsou schopni bydlet eh, v rozumných podmínkách. A to je věc, kterou musíme rozhodně změnit. A tady má Evropa také svou roli společně se všemi úrovněmi moci. A abych se vrátil ještě k jednomu návrhu ten eh, trojnásobný Erasmus, to je skvělá věc. V těch velmi dojemných aktivitách, eh, které probíhaly. Já jsem byl eh, na vzpomínkové akci teď v Potsdamu u Berlína a přišli za mnou eh, taková jedna dvojice a měli několika měsíční miminko a říkali mi, toto je dítě Erasmu. A to je opravdu velmi dojemná záležitost. Eh, spousta lidí o tom takto hovoří. Když se zúčastníte projektu Erasmus, tak vám to otevře obzory a já si myslím, že strojnásobit toto úsilí je skutečně skvělou iniciativou. A rozšířit toto úsilí i na jiné mladé lidi než eh, univerzitní studenty, to je také zcela zásadní. A pokud bychom potom mohli rozvinout tu myšlenku, která vznikla ve výboru regionu, to znamená ten Erasmus eh, místních eh, zastupitelů a lidí, kteří pracují na místní úrovni v politice, aby se mohli seznámit s tím, co se dělá někde jinde, to si myslím, že by bylo taky skvělé. Organizovat výměny To není způsob, jak zamaskovaně někam vyrazit na prázdniny. To je skutečně otevření obzorů, které se nedá vyčíslit penězi. Je to skutečně zcela zásadní, pokud chceme, aby se Evropská unie vyvíjela. A má poslední poznámka. Děkuji také těm, kteří mě blahopřáli a děkovali za mou práci ale já musím říct, že bylo jednoduché dobře pracovat ve výboru regionu, protože tam máme velmi dobré ovzduší, velmi dobrý tým. A v tomto funkčním období, které je vždycky o 8 měsíců posunuto oproti Evropskému parlamentu, tak ideálně od 1. listopadu bychom měli mít novou komisi, které budeme předávat všechny ty zkušenosti, které jsme získali v minulosti. Bude to takové trochu komplikované, ale to nám nezabrání oslavit 4. Eh, a 5. prosince 25 let od našeho založení. To, co jsme inovovali tentokrát, to je věc, eh, která se ukázala opravdu velmi citlivá. My máme takový systém eh, předsednictví na dva a půl roku. Je to princip, eh, kdy si to vedení střídáme. Já tento princip plně sdílím už ze svého přesvědčení, i když to znamená, že už vlastně od eh, února příštího roku nebudu předsedou, tak vím, že je to velmi důležité, ale u nás bylo důležité také to, že jsme si řekli, že nebudeme pouze mít dvě předsednictví, která budou následovat jedno po druhém, ale udělali jsme takový tým. První místo předseda a předseda, kteří si vyměnili úlohy v polovině období, se rozhodli na základě dohody svých politických frakcí a potom celé konference předsedů, že vytvoří tým a budou mít program na pět let. A že si rozdělí zodpovědnosti a je to opravdu skvělý úspěch a proto jsem velmi rád, že můj kolega Marko Markula z Finska zahájil tuto praktiku, ve které já jsem pokračoval a myslím, že tímto způsobem se nám podařilo udělat něco opravdu důležitého, protože výbor regionu v tom uplynulém čtvrtstoletí opravdu udělal spoustu zkušeností, vycházel z velkých myšlenek, iluzí, potom Málem upadl do deprese, protože byl zklamán, teď znovu jsme na vzestupu. Ovšem, zásadní je to, co jsem říkal jak vašemu předsedovi Evropského parlamentu, tak i designované předsedkyni Evropské komise. My zde nejsme proto, abychom někomu konkurovali. My jsme zde proto, abychom neustále připomínali vám, když o to požádáte, i když o to nepožádáte, jaký je dopad toho, co dělá Evropa v terénu na úrovni územních celků. A může to být prospěšné pro všechny, protože Evropa je tady zejména proto, a Evropa je nejenom v krásném městě Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, ale především tam, kde žijí lidé, to znamená ve všech městech, ve všech regionech, ve všech vesnicích. Pane předsedo, já k tomu, co jste říkal, už opravdu nemohu nic dodat. Ta vaše slova byla velmi silná, jsou eh, pro nás inspirací. Budeme o nich nadále přemýšlet a myslím si, že všechny vaše návrhy budou i nadále znít v hlavách našich kolegů. Vy jste řekl opravdu silné věci o evropské budoucnosti, ale také jste znovu zasadil soudržnost, tedy hlavní náplň naší práce, do kontextu, do určité vize, do koncepce. Takže jménem všech kolegů vám ještě jednou děkuji a ještě jednou vám chci skutečně říci, jak velice si ceníme vaší práce v čele výboru regionu a ještě jednou vám srdečně děkuji jménem výboru Regi. Máme zde naše spoluspravodaje, takže ještě jednou děkujeme výboru regionu a budeme pokračovat ve spolupráci. Děkuji a přeji úspěšné pokračování práce. Ještě pár slov. Já se teď vrátím do výboru regionu po lávce. E, tuto lávku máme už pět let a já se na ní pořád ztrácím, takže mám tady svého průvodce. A já jsem vždycky říkal, pokud chcete pochopit složitost Evropské unie, stačí projít se po lávce, která spojuje výbor regionu s Evropským parlamentem. Já vás vyzývám, abyste si to jednou zkusili. Děkuji. Thank you. Myslím si, že to byla opravdu příjemná výměna názorů, alespoň pro mě příjemná. A slyšeli jste tady výzvu pana předsedy výboru regionu, podepište tu alianci pro soudržnost, je to důležitá věc, já jsem to udělal. Čím větší počet podpisů, tím efektivnější to bude. A nyní bod číslo 9 na našem pořadu jednání, to je poslední téma našeho dnešního dopoledne a je to výměna názoru o absolutoriu 2018 k obecnému rozpočtu Evropské unie. Víte, že poslední etapou eh, životního cyklu rozpočtu je proces udělení absolutoria Komise pro rozpočtovou kontrolu připravuje postupy udělení absolutoria pro Evropskou komisi a pro všechny další instituce a orgány Evropské unie, které pobírají prostředky z rozpočtu Evropské unie. Výsledek eh, procesu udělování absolutoria může být trojí. Udělení absolutoria, odložení anebo odmítnutí absolutoria. Výbor Regi se rozhodl vypracovat stanovisko k výkonu rozpočtu komise, to znamená oddíl 3 rozpočtu, to představuje asi 95 celku. Naše zpravodajka, která je mezi námi, paní Kutažára, bude prezentovat své první úvahy na toto téma a my si vyslechneme její návrh stanoviska potom bude předložen našemu výboru 4. a 5. prosince. Paní Kutažár, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, jako je tomu každý rok, náš výbor se má vyjádřit k udělení absolutoria k rozpočtu Evropské komise. Já bych v tuto chvíli vám ráda představila základní prvky Eh, stanovisko našeho výboru by mělo vzít v potaz jednotlivé aspekty týkající se politiky soudržnosti. Výdaje EU na ekonomické, sociální a eh, další aspekty Tato eh, této věci souvisí. Je potřeba, aby žádný region nebyl ponechán stranou. Musíme přistoupit k odstranění rozdílům, které se stále ještě objevují v rámci Evropské unie. Tyto cíle naplňujeme v rámci Evropského fondu eh, regionálního rozvoje, fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu. V roce 2018 účetní dvůr provedl zkoumání eh, výdajů ve výše 2,3 miliardy euro. Eh, je to třikrát více, než činila výše podrobená auditu v předchozím roce. Dovolte mi upozornit na důležité aspekty, které již sice zazněly, ale pro nás je důležité na ně znovu upozornit. Jednak úroveň výdajů. Účetní dvůr hovořil o tom, že chybovost činí 5 v roce 2017 to bylo 3%. A je to a v roce 2016 to bylo 4,8%. To znamená, že za poslední roky se zvráždil trochu ten původní pozitivní trend. Když se podíváte na jednotlivé oblasti rozpočtu za rok 2018, tak musíme upozornit na to, že tam, kde se soustředíme na mm, ekonomickou a sociální soudržnost, tak zde objevujeme nejvyšší míru chybovosti. Ale je třeba jasně tuto záležitost vysvětlit. Chybovost nutně neznamená podvodné jednání. Je to skutečnost, že odhad výdajů poskytnutých příjemcům byl Eh, jiný, než co se očekávalo a plánovalo v souvislosti s řádně odváděnými výdaje a je naší povinností tuto chybovost zkoumat a vysvětlit. Podle výroční zprávy účetního dvora k naplňování příslušného rozpočtu k účetnímu roku 2018 ukazuje, že chyby představovaly tyto 44% nespůsobilost výdajů a projektů, 40% porušení pravidel vnitřního trhu, 11% sledem k nedostatečným eh, podkladovým materiálům. Tak to tedy vypadá chybovost. Pak ještě se vyjádřím k absorpce, to je také velice důležité. Myslím si, že výbor Regi by se na tuto otázku měl soustředit, zvláště při zkoumání naplňování rozpočtu. Ten podíl dotací pro příjemce Českopiny příjemců vypadá takto. Účetní dvůr zkoumal finanční rok 2018 a v jeho přehledu se ukazuje, že je stále ještě třeba se na otázku absorpce zaměřit, zvláště co se týče Evropských struktur a investičního fondu. Koncem roku 2018 pouze 27,3 příslušných alokací za celý víceletý finanční rámec bylo již vyplaceno členským státům. To je hodnota, která je dokonce nižší, než jak vypadla absorpce v roce 2011. A to byl totiž eh, odpovídající nebo referenční rok za předchozí eh, období. Jen několik členských států vykazuje absorpci rychlejší, než jak tomu bylo v v rámci předchozího víceletého finančního rámce. Je třeba tuto záležitost eh, efektivně řešit. Vzhledem k tomu, že jinak by mohlo docházet k unáhlenému vynakládání prostředků, což by znamenalo, že by se začala zanedbávat otázka náležitého naplňování konkrétních plánů lepší spolupráce mezi Evropskou komisí a národními orgány by pomohla. Také by pomohlo přijmout nový legislativní rámec, tak abychom se vyhnuli podobné situaci v rámci příštího víceletého finančního rámce. Pak bych ještě chtěla upozornit na jednu věc z tohoto stanoviska. Jde o národní kontrolní orgány. Jejich role je totiž eh, v této věci naprosto zásadní. V roce 2018 Evropský účetní dvůr poukázal na to, že slabiny velmi často spočívají v pracovních metodách některých kontrolních orgánů. Zvláště šlo o pořizování vzorků, o zdokladování úkolů, které byly provedeny v rámci příslušných auditů. Krom toho ovšem byly nalezeny určité osvědčené postupy. Nicméně je potřeba dosáhnout jistého vylepšení. Já bych ještě chtěla zopakovat, že v souvislosti s absolutoriem na rok 2017 bylo zmíněno, že je potřeba zavést jasný, efektivní, měřitelný systém. Pokud chceme poměřovat dopad politiky soudržnosti a udělat si dobrý přehled. Musíme mít k dispozici náležité ukazatele, které nám budou poskytovat spolehlivé informace, kvalitní informace a srovnatelné informace. Děkuji vám mnohokrát a těším se na názory stínových zpravodajů a dalších kolegů, kteří se budou vyjadřovat k, toho, k tomuto návrhu stanoviska, které odráží názor našeho výboru. Děkuji. Děkuji vám za první nástěn vašich úvah, které nepochybně upozorňuji na to, že předkládáte velmi kvalitní stanovisko. Já dávám slovo stínovým zpravodajům, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si velmi pečlivě vyslechl nástin vašich úvah k tomuto stanovisku. Já jsem se ve věci angažoval spolu s dalšími kolegy a Zaznamenal jsem, že eh, to navazuje i na postřehy Evropského účetního dvora, které jsme se vyslechli dnes dopoledne. Hovořím zde o chybovosti. A ano, chybovost nenutně znamená podvodné jednání, totiž některé chyby jsou způsobeny tím, že členské státy rozšiřují požadavky oproti nařízení. A já si myslím, že jako zastánci regionální politiky bychom měli k této věci přistupovat velice opatrně. Já jsem zaznamenal, že Evropský účetní dvůr hovořil o velice zajímavém příkladu Polska, kdy polský stát předával další požadavky nad rámec evropského nařízení v souvislosti s některými příjemci a členské státy a vlády členských států někdy viní evropské instituce Ovšem ono není vždycky zřejmé, co způsobila evropská úroveň a co způsobila úroveň eh, vlády členských států, či případně úroveň řídicích orgánů. A my bychom se měli vynasnažit toto rozlišit na adresu příjemců, protože jinak, a teď se budu opakovat, protože jinak eh, z toho vznikne situace, kdy z politického hlediska budeme obvinováni za něco, co činí národní vláda. A zde bychom měli být opravdu opatrní. Děkuji vám. Děkuji. Uh, ještě. Je tady někdo za ostatní politické frakce? Protože zatím nám ještě nebyla oznámena jména stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Podle mého názoru je velmi důležité ohodnotit rozpočet na rok 2018. Teď jsme v polovině finančního období 2014 až 2020. Já bych rád řekl následující. Zaznělo zde, že žádný region nesmí být opomenut. V roce 2016 několik zemí změnilo svůj administrativní systém, včetně Litvy. Ale pokud je období 2021-2027, tak eh, zde slyšíme, že statistické údaje ještě nejsou sezbírány na dostatečné úrovni. A my musíme vzít v úvahu tyto správní systémy v členských státech protože to bude mít dopad eh, na rozpočtovou oblast. Pokud jde o chybovost, tak eh, vidíme, že chybovost roste v některých oblastech, i když celková chybovost má tendenci klesat. Možná bychom měli více vzít v úvahu případy podvodu, protože některých případech se jedná o podvod. A to si myslím, že je velmi důležitý aspekt. Pokud jde o omezení na národní úrovni, my jsme říkali, že příliš velká flexibilita vede k tomu, že členské státy zavádějí celou řadu omezení, limitů, a to zvyšuje byrokratickou zátěž a z toho důvodu používání, efektivní využívání fondů je vlastně spožděno o několik let. A potom je nutno realizovat celé programy ve velmi krátkém období, až na konci celého procesu. Takže je velmi důležité, vytvořit mechanismus kontroly, aby nedocházelo k takovýmto problémům a spožděním. My umožňujeme N plus 3, povolujeme N plus 3 a možná právě proto je zde nedostatečná zodpovědnost. Mechanismus N plus 3 by měl být uplatňován ve své úplnosti jen v některých případech. A pokud na to členské státy nejsou připraveny, tak by možná neměli mechanismus M plus 3 uplatňovat. Já si myslím, že na národní úrovni nejdůležitější věci probíhají na úrovni vlád. Ale Myslím si, že bychom měli také více zapojit parlamenty do celého tohoto procesu, ale také regionální parlamenty, protože parlamenty na národní i na regionální úrovni jsou eh, takovou observatoří. Jen vlastně pozorují a přitom by mohli sehrát mnohem důležitější roli. Nesmíme zapomínat na to, že zapojení parlamentu by mohlo celý proces efektivnit a zjednodušit. Děkuji. Děkuji. Prosím politické frakce, aby nám oznámili jména svých stínových zpravodajů, aby naše kolegyně mohla pracovat v co nejlepších podmínkách a předložit nám své stanovisko na našem příštím zasedání 4. a 5. prosince. Děkuji, tím jsme se dostali ke konci našeho zasedání. Schůzka koordinátorů proběhla včera. Předali jsme vám výpis jejich rozhodnutí a pokud nebudete mít námitky, tak budeme tato rozhodnutí považovat za schválená a uvidíme se příště na našem zasedání 4. prosince ve 14.30, to bude první zasedání a 5. prosince v 9 hodin bude ta druhá schůzka. Takže děkuji a přeji vám příjemný týden.